informuje, že usnesení výboru IMCO nenarazilo na konferenci předsedů na žádné výhrady. Pakliže nedojde k protestu žádné politické frakce nebo alespoň 40 poslanců, pak bude toto usnesení považováno za přijaté. Jinak samozřejmě bude následovat hlasování. Usnesení je k dispozici na webu Evropského parlamentu. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je sdělení komise ohledně rozhodnutí přijatých ve věci